uvědomit, že žijeme ve demokracii a v demokracii by člověk neměl popisovat soudní dvůr jako loutkový soudní dvůr. Děkuji za vaši poznámku. Pan Clark zde bohužel není, ale eh, počítám, že bude eh, reagovat na vaši připomínku. No, allez Pane Batli, jste připraven? Hola, monsieur le, monsieur le président, madame. Uh, oui. Pane předsedo, je to pro mě čest, že zde mohu vystoupit před parlamentem. Je pravda, že tento parlament je součástí evropských struktur a já jsem velice rád, že zde dnes mohu hovořit o velice důležitém tématu, o rozpočtu pro rok 2011. Během vypracovávání návrhu o rozpočtu 2011 se používal nový postup, který posiluje roli Evropského parlamentu. My jsme tedy společně zahájili tento nový postup podle Lisabonské smlouvy pro vypracování souhrného rozpočtu pro rok 2011. A z tohoto důvodu je důležitější než kdykoliv předtím a to, že zde dnes před tímto parlamentem mohu vystoupit. Chtěl bych vám říci, že Diskuse, která nás čeká, je součástí nového lisabonského postupu. Je důležité zde důraznit, že první kontakty, první trialog byl velice dobrý a všechno probíhalo správně. A rada si uvědomila, že Parlament kritizoval, že neproběhly dostatečné konzultace, pokud jde o vypracovávání postoje rady. A já bych chtěl zdůraznit, že jsme to udělali s ohledem na pokyny ECOFINu ze 16. března. Zároveň to respektuje protokol s ohledem na národní parlamenty. Ráda přijala svůj písemný postoj 12. srpna. postup, rozpočtový postup pro rok 2011 je pro nás všechny nový. A my všichni se během tohoto postupu musíme učit. Rozpočet byl přepracován radou eh, eh, s ohledem na finanční perspektivu 2007 až 2013 s ohledem na řádné finanční řízení a zároveň s ohledem na to, že je třeba mít odpovídající marže které zajistí, abychom měli dostatek prostředků pro realizaci cílů EU. Samozřejmě je ale třeba vnímat rozpočtový postup a v kontextu utahování opasků, kterého jsme svědky v mnoha členských státech. Rok 2009 byl velice problematickým rokem a my si musíme být vědomi toho, že se v mnoha členských státech omezují rozpočtové výdaje, když vypracováváme rozpočet pro rok 2011. Takže jenom některé základní rysy rozpočtu pro rok 2011 a zmíním některé okruhy, které jsou podle mého názoru důležité. Navrhujeme rozpočet ve výši 142 miliard, pokud jde o prostředky na závazky, to je snížení o 700 88 milionů ve srovnání s návrhem komise. Došlo ke zvýšení o 3, došlo ke snížení o 3,6 eh, milionů, eh, tedy 2, snížení o 2,8 Rada rovněž zohlednila postoj komise, pokud jde o vyplácení peněz na kohezní programy, na programy soudržnosti do roku 2013. Zároveň jsme se zabývali rychlostí, jak se rozjíždějí některé projekty, protože jejich implementace někdy trvá příliš dlouho. Chtěl bych také zdůraznit, že po snížení ze strany Rady prostředky na platby se výrazně zvyšují o 2,91 ve srovnání s rokem 2010, což je o 1 výše než nulový růst, což je inflace stanovená ve víceletém finančním rámci. Zároveň bych chtěla poukázat na přístup rady, který odpovídá nedávnému rozpočtovému odhadu. A Celkové prostředky na platby i e, závazky se zvyšovají e, absolutně, i pokud jde o e, procentuální podíl. Já nebudu probíhat, probírat jednotlivé okruhy, ale okruh 1a. V tomto okruhu eh, víme, že politika mládeže je zcela zásadní pro Evropský parlament. To bylo stanoveno ve všech dokumentech parlamentu. My jsme zde trochu pod tím návrhem komise, ale přesto zde směřujeme eh, k k tomu, co už bylo stanoveno pro rok 2010. Pokud se podíváme na okruh 1b, na, eh, obje, na objem prostředků v tomto okruhu, eh, tyto prostředky byly stanoveny s ohledem na míru implementace a s ohledem, jak implementace v současné době probíhá. Eh, pod okruhem 4 chce Rada zachovat schopnost Evropské unie reagovat na hospodářské a sociální výzvy na mezinárodním poli. Jsme si plně vědomi toho, že bychom se mohli setkat s novými rozpočtovými požadavky během eh, roku 2011. Pokud se podíváme na okruh 5, nepozměnili jsme požadavek parlamentu, pokud jde o jeho administrativní rozpočet. Ale myslím si, že je důležité, aby každá instituce se snažila dodržovat rámec. Je nutné, aby každá instituce respektovala tu eh, původní cestu, kterou jsme si vytyčili. Na závěr bych chtěl říci, že je velice důležité, abychom tuto věc vysvětlili, aby to rada mohla vysvětlit. A bylo důležité, že zde rada dnes mohla eh, hovořit, abychom vám vysvětlili, proč jsme učinili zmíněné změny. Vím, že postoj Evropského parlamentu se může lišit od postoje rady, ale já Očekávám, že rozhovory s parlamentem budou konstruktivní a plodné. Chtěl bych poděkovat také komisi za její podporu během celého rozpočtového procesu a který je plný nejrůznějších výzev. A musím rovněž zmínit přeskum rozpočtu, který bude komise provádět koncem tohoto roku a zároveň priority pro rok 2011, včetně strategie EU 2020. To budou základní priority v následujících letech. Rada a parlament proto potřebují již nyní zahájit detailní průzkum budoucí rozpočtové architektury. Předsednictví chce zajistit to, aby eh, rada se soustředila do značné míry na předzkum rozpočtu. Belgické předsednictví, vás mohu ujistit, se bude snažit překonat veškeré překážky na této cestě. Toto je první rozpočet eh, vyjednávání podle Lisabonské smlouvy a já doufám, že budeme moci ukázat, že tato změna bude nakonec změnou úspěšnou. Rada se bude snažit zajistit, aby rozpočet byl přínosem pro co nejvíce občanů, protože to jsou naši daňoví poplatníci, na kterých náš rozpočet závisí. Mnohokrát děkuji a nyní za komisi pan Levandovský. Uh, Pane předsedo, nyní se ocitáme v rozhodné fázi rozpočtového postupu. To však neznamená rutinní postup, protože poprvé ji provádíme za Lisabonské smlouvy a je to tedy horká rozpočtová sezóna, která nás čeká. Za posledního trialogu jsme toho mnoho nedohodli. Nedostali jsme se o velký kus dopředu, ale domluvili jsme se o způsobech a datech eh, toho, jak v roce 2010 bude zasedat dohodovací výbor, takže kalendář už máme, jednání se bude konat. Eh, do 20. října parlament přijme své stanisko a komise nadále bude bedlivě sledovat eh, vnímavosti a potřeby obou dvou rozpočtových orgánů. A důležité ale je, že stále ještě na programu máme celý balíček přizpůsobení se Lisabonské smlouvě, což od nás vyžaduje na obou dvou stranách opravdu dobrou vůli, abychom se dohodli. A tentokrát to máme od listopadu tedy na stole a čeká nás několik obtížných otázek k rozlousknutí toto dohodovací řízení v listopadu bude mít tedy celou řadu různých aspektů. Jak už zde zmiňoval pan ministr, budou to snížení o 3,6 miliard eh, eur. A pro komisi to znamená, že si velice dobře uvědomujeme, jak napjatá situace v jednotlivých členských státech a v rámci našich zodpovědností jsme se snažili eh, sestavit rozpočet, který bude o 4 miliardy nižší pod tím eh, stropem finančních perspektiv. A také navíc jsme se snažili zaměřit veškeré nárůsty, pane ministře, do okruhu 1. Eh, a to je okruh, který pozbuzuje růst a zaměstnanost, pracovní místa. Takže to je takový malý protikrizový balíček, který je místně umístěn. Je to 96% celého nárůstu a ten se ocitá tedy v okruhu číslo 1 protože my také za toto máme zodpovědnost, aby docházelo k růstu. Soudržnost je středem naší perspektivy po, té, eh, po tom pomalejším začátku eh, naší finanční perspektivy. Také tu jsou další snížení eh, v závazcích u přestupních programů ale můžeme znovu otevřít mnoho programů a podívat se na to, jak mezi jednotlivé země rozdělit prostředky, které máme. Drobný, eh, drobnou poznámku o administrativě tu mám. Já vím, že nebudu velice populární mezi kolegy, ale byly sníženy prostředky na eh, administrativní podporu Hlavní obětí je okruh čtyři. Jedná se o řídící programy a e, reakci nouzovou na katastrofy, což je tedy velikou výzvou pro Evropskou unii. Evropská unie byla první, kdo velice rychle reagoval například na e, neštěstí v Pakistánu e, v humanitární pomoci a v té okamžité pomoci no, v nouzi, která začala minulý týden. Nicméně tady se jedná o řízení, o e, operační programy, o něco trochu jiného. A potom tu jsou další e, škrty, které se týkají výkonných agentur, výzkumných agentur, které spravují sedmý rámcový program a jejich Eh, program by měl narůstat do roku 2011 o jednu miliardu. Eh, já bych chtěl požádat rozpočtové orgány, aby brali vážně obavy, které jsem eh, vyjádřil ohledně vyjednávání finanční, pardon, konečného, mm, konečné dohody o rozpočtu 2011. Komise je připravena Eh, jednat jako prostředník, eh, čestný prostředník, abychom dosáhli dobrého výsledku na rozpočtový rok 2011. Děkuji. You, Děkuji vám, pane komisaři. Jako další paní Jedřejevská, tři minuty. Šanovní państwo, budžet... Dámy a pánové, Rozpočet na rok 2011 není eh, jenom prvním rozpočtem, eh, který se naplňuje eh, podle Lisabonské smlouvy, jak zdůraznili předřečníci, ale je to také první rozpočet, který se bude naplňovat novými politickými myšlenkami, které jsou zakotvené v Lisabonské smlouvě. Jedná se o pátý eh, rozpočet eh, v rámci finančních perspektiv 2007 eh, až 2013 a v rámci tohoto pátého rozpočtu je třeba se vyhnout těm slabým místům z předchozích rozpočtů. Já chápu priority belgického předsednictví, ale eh, vím, že eh, sedm členských států hlasovalo před eh, pro, proti tomuto rozpočtu na prvním čtení na radě a toho se obávám. Někdy mám ten pocit, že když finanční, ministři financí členských států se dívá na, dívají na národní rozpočty a vidí ty příspěvky do rozpočtu EU, tak si říkají, jak bychom je mohli omezit, aniž by se zamýšleli nad Eh, tím, co se děje s tím příspěvkem, aniž by projednávali, jaký by mohl mít důsledek k, eh, jaký by mohl mít důsledek eh, snížení toho příspěvku do evropského rozpočtu. Já to velice, toho velice lituji a, a lituji toho, že Rada prostě na tohle vůbec nedbá. Škoda, že Rada také neodůvodní ve svém stanovisku, když sníží finanční prostředky na některé položky proč to dělá. Doufám, že do budoucna se bude eh, moci dozvědět, proč se to děje. Také eh, bychom měli, nebo když už eh, musíme ten rozpočtový proces dělat tak podrobně, tak bychom se měli zabývat jednotlivými položkami a nikoli procenty a, a každopádně tím, co je e, za nimi, tím obsahem e, toho, co se má být, e, co má být obětováno. Připomenu vám prioritu Evropského parlamentu, která vás nepřekvapí, týká se mládeže mobility a vzdělanosti. Když Rada navrhuje určité škrty o 25 milionů eur v rámci hlavní rozpočtové položky v této, priorit, dítě, eh, a tady hovořím o celoživotním vzdělávání, tak eh, to proběhne bez jakéhokoliv dialogu. Ale já doufám, že se vrátíme eh, k vážně míněnému dialogu na příštím dohodovacím řízení, protože my jsme tu prioritu jasně vyjádřili a já doufám, že bude na ní brán zřetel a že nedojde k rozpočtovým škrtům. Nyní se připravujeme na vlastní čtení v parlamentu. Jsme velice už pokročili v tomto procesu a e, doufám, že na konci měsíce e, přijmeme stanovisko výboru a potom stanovisko na plenárním zasedání v říjnu. A doufám, že ukážeme, e, že jsme schopni přijmout dobrý konstruktivní rozpočet a těším se na konstruktivní spolupráci s komisí i s radou. Děkuji, paní, tady pro tři minuty. Pane eh, předsedo, eh, pane zástupče rady, pane komisaři eh, Levandovský, kolegyně a kolegyně, kolegové. Já dobře vím, stejně jako všichni evropští občané a doufám i politici, že se nacházíme v době úsporné politiky a že nemůžeme uniknout tomu eh, hospodářskému zbrždění nebo politice eh, zbrždění. A eh, já si myslím, že když se snažíme o vyrovnané rozpočty, tak je tady otázka spravedlnosti mezigenerační a toho, jestli budeme moci v nadcházejících desetiletích ještě dělat nějakou politiku, a nebo jestli se politicky sami zaškrtíme a, nebu- a už budeme moci splácet akorát dluhy. A Evropská unie není na stejné straně jako členské státy, ale já musím eh, říci, proč nejsme ve stejné pozici. Evropská unie eh, nevyvozovala žádné důsledky, eh, protože se to od nás ani nepředpokládá. Evropská unie a to členské státy chtějí Lisabonskou smlouvou dostala nové úlohy které eh, potom musí být tedy vykonávány v oblasti energetické politiky, zahraniční politiky a v dalších oblastech. A samozřejmě musíme se dostat do situace, kdy budeme moci tyto eh, nové úlohy, které nám narostly na základě nové smlouvy, náležitě eh, vykonávat jako zpravodajka pro rozpočet a další instituce, musím říci, že Zatím jsme nenašli ten správný eh, kurz eh, mezi eh, tou úspornou politikou a novými pravomocemi. Rada provedla škrty, ale ne pro parlament, ale pro menší instituce, pro účetní dvůr, pro soudní dvůr, pro ochranu dat. Ano, a já si myslím, že to je nespravedlivé, protože právě malé ehm, instituce, jako je ochránce ehm, dat, ehm, musí mít eh, prostor na práci. A pokud chceme správnou kontrolu od účetního dvora, tak eh, samozřejmě jim musíme umožnit zaplatit eh, služební cesty na kontroly. A na to oni budou potřebovat také víc personál. Já si myslím, že eh, tato rovnováha je důležitým politickým cílem a důležitým poselstvím členským státům a našim občanům. Eh, Také mě nepřesvědčuje otázka eh, nákladů na rozšíření. Ty náklady byly sníženy radou, nicméně datum přistoupení se nezměnilo a já se vás ptám, jak je to možné, jak to má jít. Potom je tady otázka toho navýšení platů e, o 1,85%. Zatím samozřejmě nemáme e, rozsudek soudní, ale e, pokud máme solidně plánovat rozpočet, tak se musíme alespoň připravit na takový případ. Takže eh, z pohledu eh, zelených samozřejmě existuje eh, možnost šetřit. Například je tady ten velký projekt ETA, to je ten jaderný, tedy program pro jaderné štěpení, tak tam například bychom se mohli napřít své úsilí. Děkuji a nyní pan Hauk na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Obě zpravodajky už eh, zhodnotily postoj rady a nyní je na mě, abych hovořila jménem výboru. Předem řeknu, že jsem přesvědčena o tom, že belgické předsednictví a pracuje jak nejlépe může. Ale může pracovat jenom tak dobře, jak to umožní zbytek rady. Bohužel musíme ale konstatovat, že výsledek je špatný. Rada, jako obvykle, já se nemůžu na nic jiného vzpomenout. Eh, v návrhu komise eh, škrtala a snižovala, ať už na závazcích nebo na platbách. A, a předsednictví a na tom eh, mělo svůj díl. Nedívalo se na to, kde je to eh, vhodné a kde nikoli. Eh, je, to, je zde o 780 milionů méně na závazcích a 3,6 miliard méně na platbách. A pokud se podíváme, co to nejvíce ovlivňuje, vidíme, že jsou to opět decentralizované agentury. A tyto agentury jsme společně vytvořili. Parlament a rada tehdy se o rozhodování, se rozhodování společně účastnili. Jinak by agentury neexistovaly. A pokud nyní nedáme agenturám k dispozici prostředky, které jim umožňují odvádět svoji práci, kterou jsme jim eh, udělili, potom bychom měli tyto agentury zrušit, protože eh, každé euro eh, které vydáváme jejich směrem, by bylo špatně vydaným eurem. To platí také pro výkonné agentury. Pan komisař už na to poukázal. Výkonné agentury implementují víceleté programy, o kterých rozhodujeme. A pokud jim nedáme dostatek eh, prostředků, potom tyto programy nebudou fungovat. Chceme něco takového? Eh, řá, eh, části rady hovoří o tom, že Evropa musí se více snažit o to, aby byla konkurenceschopnější, aby se stala konkurenceschopnější. Ale v rozpočtovém pro postupu rada snižuje přesně ty položky, které mají posilovat konkurenceschopnost. Okruh 1a. A podobně je tomu u strukturální politiky snižuje se tam, kde e, nyní existují stále věcí, větší požadavky ze strany regionu. Je zde o jednu miliardu méně. Logické to není a chytré už vůbec ne. Přáli bychom si, aby a politici se zabývali naším rozpočtem obsahově, aby jasně ukázali, v čem spočívá Evropa a přidaná hodnota Evropy. To musíme mít na paměti. A potom nám rada bude odpovídajícím partnerem pro další vyjednávání. Děkuji. A nyní poslední slovo má rada. Merci, eh, merci, monsieur le président, mais simplement pour, eh, pour... Děkuji, eh, pane předsedo. Jenom Eh, k těm otázkám, které eh, teď eh, byly položeny. Pokud jde o to, že nebyla příležitost projednat všechny body, všechny hlavy nebo kapitoly rozpočtu, jak navrhovala rada, tak samozřejmě ty debaty eh, proběhnou. My budeme muset projednat eh, priority, které je třeba si stanovit eh, na, pro rozpočet na, 2000, na rok 2011. Nicméně dohoda na radě byla velice obtížná a to si musíme upřímně přiznat. Je také důležité říci, že o tomto v rozpočtu se hlasovalo a velice tvrdě, obtížně. Ale to je prostě výsledek rozpočtové situace, kterou musí nést všechny členské státy. Opravdu situace je velmi těžká. A musím vám připomenout, že navzdory eh, této obtížné situaci, eh, krizové situaci a eh, jednotlivými obtíž, jednotlivým obtížím členských států tento rozpočet oproti rozpočtu 2000, roku 2010 je větší, větší o 2,91%. Dobrá, někteří z vás chtěli ještě větší nárůst, ale <laughs> aspoň si uvědomte, že se jedná o nárůst oproti roku 2011. Paní Hauk eh, říkala, že eh, kapitola 1b, mu zmínila kapitolu 1b a já bych chtěl eh, říci, že ta se navýšila o 14% o roku 2000, oproti roku 2010, takže tady jsme opravdu Eh, přihlédli k důležitosti 1B. Tady je zřejmé, že oproti roku 2010 to prostě narostlo o 14%. To je jasný eh, důkaz toho, že eh, rada zohledňuje aktuální vývoj. Je třeba si to dokázat na číslech a náležitě to zdůraznit. Pokud jde o rozpočet na rok 2011, ještě jednou, eh, já jsem už dříve zdůrazňoval, jak důležitá je práce parlamentu. Vy jste říkali, my eh, jste hovořili kapitolu, eh, o kapitole 1a, kterou chtěl parlament zvýšit a ve své prezentaci já jsem zdůraznil, že i rada tomu věnovala pozornost. A projednávalo se to zejména pokud jde o politiku pro mládež. A Je třeba o tom více debatovat. Parlament jednoznačně eh, řekl, že eh, toto je prioritní oblast. Rád bych také připomenul, že eh, pokud je o okruh 5, tak a jeho institucionální rozměr, tak je pravda, že všechny instituce si teď budou muset utáhnout opasky. A to samozřejmě uh, už je uh, uh, dáno v rozpočtu uh, v schváleném radou. My jsme se nedotkli rozpočtu parlamentu, ale všechny se, se tak trochu musí uskrovnit. A musíme jednat exemplárně, zejména vzhledem k obtížným eh, okolnostem, eh, kterými nyní trpíme. A nyní samozřejmě mm, povedeme jistě eh, v nadcházejících týdnech plodnější debaty já doufám, že budou dostatečně plodné na to, abychom eh, dosáhli eh, v dohody k rozpočtu na 2011. Bude to těžké. Máme tady ty nové postupy, jsou komplikované, máme nové oblasti, které musíme eh, naplnit životem, politiku, kterou musíme realizovat. A je to tvrdé, ale nemůžeme prostě pomíjet, jaké to má dopady ve členských státech rozpočtové. Máme kolektivní rozpočtové cíle, které chceme všichni dosáhnout, ale myslím si, že pokud jsme si všichni vědomi těchto obtíží, eh, tak bychom eh, měli eh, být schopni nalézt rozpočet, který bude přijatelný pro všechny. A když se nám to podaří, tak ukážeme, že nový lisabonský postup je postup, který může být plodným, který může být úspěšný a jedně tak bude eh, náš rozpočet ten rok 2011 Úspěšně Děkuji vám, děkuji vám a tento bod eh, rozpravy není uzavřen. A nyní se dostáváme eh, k otázkám pro komise. Já se předem omlouvám, máme znovu spoždění, ale budeme muset